který řídím. Také bych vás rád informoval o tom, jakým způsobem Evropský parlament plánuje spolupráci s fixním předsednictvím na dva a půl roku s Evropskou radou a jak chce pracovat s rotujícím předsednictvím. Rotující předsednictví, v tomto případě tedy španělské předsednictví, představí svůj program na následujících šest měsíců a před, každé rotující předsednictví představí vždycky eh, návrh svůj na zahájení předsednictví a na závěr to zhodnotí fixní pevné předsednictví bude prezentovat vždy výsledky vrcholných schůzek, jak víte, protože během půl roku máme vždycky dvě vrcholné schůzky a předseda Evropské rady bude představovat výsledky vrcholných schůzek, to znamená dvakrát za půl roku, to znamená, že čtyřikrát každý rok. A to je tedy vše, co se týká současných informací. A nyní si vyslechneme prohlášení rady, představení programu španělského programu a dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal pana premiéra španělské vlády, pana Zapatera, který předsedá rotujícímu předsednictví. Vítejte srdečně.